Byla obrana krespu a navrhuje, aby s účinkem k 5.3. prohlásil za platný. Má někdo něco proti? Není tomu tak. Tímto byla teda, tedy potvrzena platnost mandátu pana Miguela Urbá.